Já jsem byla poslankyní parlamentu sama a vždy jsem podporovala proevropský přístup. Po devíti letech jak e, členství v Evropském parlamentu, kdy jsem nevytvářela žádné skandály jako vy, ale přicházela jsem s řešeními pro evropské instituce. A potom všem jsem nemohla zastávat názor, který by mě stavěl do opozice vůči této instituci. Kritizovala jsem rezoluci parlamentu, protože věřím, že potřebujeme jednotu. Vy jste mluvil o protestech v Rumunsku 10. srpna, ale co současné protesty ve Francii? Co je toto za přístup? Nechci uh, toto mluvit. Francie rozhoduje sama za sebe. A žádný poslanec z Francie by eh, nekritizoval, eh, co se děje ve Francii, nekritizoval by svoji vlastní zemi. My bychom měli mít víru v evropské instituce a věřím, že eh, náš postoj k, hm, či těmto institucím má význam Eh, pro občany, kteří nás sledují z domova. Vy jste mluvili o svobodě ehm, tisku. Tady padla závažná obvinění, ale mohu vás ujistit, eh, že komisaře, eh, pane komisaři, kolegové, mohu vás ujistit, že rumunská vláda s tím nemá nic společného. To jsou dezinformace. Je to příklad toho, co bychom už neměli dělat. Je pravda, že televizní stanice musela přerušit své vysílání na 10 minut. To rozhodla Národní rada pro audiovizuální služby. Nevím, proč se to stalo. Rumunská vláda nemá nic společného s tímto rozhodnutím. Ale současně Eh, se musíme zvážit, jak dát větší kredibilitu našim rozhodnutím, tak abychom do budoucna jako evropští politici eh, byli opatrní na to, co říkáme, aby to skutečně bylo podloženo fakty. Jinak budeme všichni souzeni za to, co říkáme. Ale co je ještě důležitější, evropský projekt také bude mm, eh, odsuzován. Já jsem vděčná za podporu Evropského parlamentu Evropské komise a přeji nám všem co nejvíce úspěchů eh, pro náš eh, společný evropský projekt. Tím jsme uzavřeli rozpravu a nyní podle programu máme zde zprávu pana Mato. Je to výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2017.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 co więcej o ile pierwszy i trzeci ustęp tego artykułu mówi wyraźnie o prawie o tyle czwarty i piąty artykuł. je e, tedy právo každého člena vznést procedurální technickou připomínku a e, Potom je zde i zmíněno, že pan předseda má právo i povinnost odpovědět v souladu s jednacím řádem. A takže v této konkrétní věci bych navrhl, že to je, nebo řekl by, že to je skandální tedy eh, používat tyto termíny fašistický a takže eh, pane předsedo Sasoli, já když jsem to zmínil během rozpravy, tak vy jste mi nedal slovo, abych mohl přednést příspěvek k tématu rumunského předsednictví. Přece nelze předsedat v parlamentu takovýmto způsobem. A myslím si, že předseda parlamentu by především měl chránit právo všech se vyjádřit. Tady často se hovoří o liberální demokracii, ale pokud chceme, aby demokracie fungovala, tak je třeba začít zde doma v parlamentu. Děkuji. Ano. Všechno to, co zde se stalo, tak to bude zapsáno a vyhodnoceno. Attendiamo. Čekáme, no, až přijde pan předseda Draghi. Takže teď má, zpráv, teď má slovo pan zpravodaj, pan Mato. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane Draghi, jako vždycky je to potěšení. A na začátku bych chtěl poděkovat eh, stínovým zpravodajům a všem kolegům. Děkuji za velkou podporu a součinnost eh, právě proto, abychom mohli prezentovat eh, dobrou zprávu, podle mě. Euro má 20 let, eh, a takže je velice populární a tři ze čtyř občanů si myslí, že je prospěšné pro ekonomiku a je to společná měna v 11 zemích, tak to začalo, potom eh, Eh, a nyní tedy eh, již eh, jim platí 340 milionů obyvatel. A tudíž rok 2017 to byl výborný rok, protože zde došlo k největšímu ekonomickému růstu za posledních deset let, ale důležitější je, že všechny členské státy mm, v podstatě expandovali svou ekonomiku a to je i díky měnové politice funkce Evropské centrální banky i díky strukturálním reformám, které byly provedeny v řadě členských států. Poslední data Eurostatu z července minulého roku nám říkají, že jdeme dobrým směrem. Ekonomický růst na rok 2018 a 2019 se bude konsolidovat, bude to asi kolem 2% a více a nezaměstnanost je v podstatě na úrovni před krizí, tedy asi 7% a zároveň řada Eh, osob, eh, které pracují v eurozóně, tedy jsou aktivní, tak to je na nejvyšší úrovni od eh, vytvoření měnové hospodářské unie v roce 1999. Ale ne vše pozitivní. Především nedostatečná konvergence a tendence některých členských států neřešit své strukturální deficity. A pokud je o inflaci, tak centrální banka Eh, tak hraje zásadní statutární roli a plní svůj mandát, to znamená zachovává inflaci hm, kolem 2%. A ze střednědobého horizontu se očekává, že v roce 2019 a 2020 inflace zůstane asi 1,7 a to bez pochyby díky přijatým opatřením. Také i je zde eh, lepší situace v soukromém sektoru. V roce 2018 došlo k růstu o 3 ročně. To znamená, že musíme být ale opatření, opatrní také, obezřetní vzhledem k tomu, co se děje kolem Evropské unie. Vzniká i v Evropě populismus a může i Brexit mít své důsledky, včetně protekcionismu. A je třeba, abychom se zaměřili na to zásadní, a to je, abychom garantovali, že eh, půjdeme cestou ekonomického růstu a budeme tvořit pracovní místa, což je ta skutečná reálná sociální politika a se je třeba, abychom měli i dobrý scénář pro soukromé veřejné investice, aby se dostali na úroveň před krizí. A v tomto ohledu je třeba být aktivnější, tedy banka má být aktivnější, aby garantovala, že její měnová politika skutečně splní cíl, to znamená, že se bude půjčovat reálné ekonomice, především malým středním podnikům, což je páteř naší ekonomiky a což to znamená, aby celá společnost mohla nakonec profitovat eh, z této expanze. Zpráva, o které budeme hlasovat zítra, ta reflektuje všechny aspekty, které se týkají měnové politiky Evropské centrální banky a i mm, hovoří o opatřeních, které třeba ještě přijmout, ale také vítá rozhodnutí postupně redukovat opatření, to znamená, jakmile ekonomická situace to dovolí. A zdůrazňujeme potenciál, eh, že se bude moci i redukovat ten eh, program na aktivně odkupování dluhu, odkupování tedy obligací a že se že i Evropská centrální banka ale samozřejmě nevyřeší strukturální problémy některých členských států. Jsou, musí členské státy spolupracovat s evropskými institucemi a musí jednat na národní úrovni, aby tvořili solidní základ, na kterém se bude budovat celá Evropská unie. A samozřejmě ta opatření jsou přechodná a hlavní výhodou je, že dává to čas členským státům, aby mohli skonsolidovat své fiskální situace a implementovat strukturální reformy, které vytvoří podmínky pro to, abychom mohli dále jít cestou ekonomického růstu, což je něco, co my všichni si přejeme. Děkuji. Ahora a nyní má slovo pan prezident Evropské centrální banky Mario Draghi, kterému děkuji, že dnes, eh, stejně jako dnes dopoledne, akceptoval pozvání, aby se zúčastnil hm, této rozpravy i oslav 20 let eura a děkuji za velice prospěšnou spolupráci, hm, kterou jsme měli s panem prezidentem centrální banky. Takže prosím, máte slovo. Pane předsedo Evropského, Evropského parlamentu, pane místo předsedo komise, vážení poslanci, vážené poslankyně, jsem velmi rád, že jsem zde, abych s vámi hovořil o aktivitách ECB. A návrh usnesení o výroční zprávě ECB na rok 2017. Před 20 lety 1. ledna 1999 bylo zavedeno oficiálně euro a eurosystém zač- začal fungovat. Vytvořili jsme jednotnou měnovou oblast eh, mezi 11 evropskými zeměmi. Byl historický krok pro náš kontinent a byl to skutečně zásadní krok v ekonomické integraci. 20. výročí nám dává možnost přemýšlet o úspěších, ale také zvážit co je třeba ještě udělat, aby euro přineslo maximální užitek. V této souvislosti bych chtěl využít své vystoupení, abych se ohlédl za měnovou politikou ECB a abych vyhodnotil, z čeho jsme se poučili a zdůraznil výzvy, které jsou stále před námi. Zejména se soustředím na uplynulých sedm let, které kolidují s mým mandátem prezidenta ECB dvě desetiletí existence eura se maximálně lišily. První desetiletí bylo vyvrcholením 20 leté období makroekonomické stability a druhá dekáda přinesla nejhorší ekonomickou a finanční krizi od velké krize 30. let. A tyto události vyžadovaly úplně jiné makroekonomické nástroje pro jejich řešení. Předkrizové období bylo typické mírně mezi námi v eh, makroekonomickém cyklu a ECB řešila cenovou stabilitu úpravou jednotlivých makroekonomických sazeb. Ale krize v roce 2008 zásadně změnila ekonomickou krajinu, ekonomické prostředí, ve kterém jsme fungovali. Nové nástroje se staly zásadní, abychom zachovali efektivitu naší měnové politiky a stabilizovali eurozónu. A to zase vyžadovalo, abychom jemně komunikovali s centrálními bankami a zdůraznili jejich odpovědnost. Když jsem přišel do ECB v listopadu 2011, eurozóna čelila velmi nalehavými okolnostmi. Podobně se eurozóna eh, zotavila jako jiné jurisdikce z krize po pádu Lehman Brothers. Ale víra v udržitelnost státního dluhu přinesla začarovaný kruh rostoucích cen úvěrů, eh, silnou fragmentaci a snížení ekonomické aktivity škrty v zásadních sazbách ECB se nepřenášely do domácností a do jednotlivých firem. Byli jsme svědky zásadního narušení přen, přenosových mechanismů měnové politiky. A kdyby nebyly tyto otázky řešeny, tak by představili závažnou hrozbu pro cenovou stabilitu. ECB reagovala dvojí politikou. Jednak likvidita centrálních bank byla zpřístupněna na tři roky pro jednotlivé centrální banky. A druh zajištění pro přístup k prostředkům centrální banky se rozšířil. To přispělo ke snížení fragmentace pro financování bank. A za druhé, ECB vyhlásila, co OMT, tedy jednorázové měnové transakce v létě 2012, co snížilo redenomační riziko na trhu státních obligací a snížilo riziko zániku eurozóny. Avšak eh, nezaměstnanost ostře narostla, došlo k omezení investic a došlo také k e, míře úpadku. I když finanční fragmentace poklesla, banky začaly zužovat své bilance. A to přineslo nový cykl snížení úvěrového růstu. Inflace klesala. S inflací, která je pod našimi cíly, ECB čelí nové politické výzvě. A neměli jsme jenom opravit eh, přenosové problémy, které vznikly tím, že banky měly menší pákové nástroje, ale bylo třeba čelit eh, deflačním tlakům. Tedy v červnu 2014 jsme zahájili cílené eh, refinanční nástroje, které poskytovaly dlouhodobou likviditu bankám, ale za podmínky poskytování úvěru soukromému sektoru. Zavedli jsme negativní sazby na nadměrné zásoby, abychom umožnili bankám, aby půjčovali firmám i domácnostem. A také jsme vyhlásili program nákupu aktiv, kdy okupujeme cené papíry a zajištěné obligace. A takto vlastně se hrozí, že by došlo k dalšímu deflačnímu traku a zahrnuli jsme také cené papíry a obligace z veřejného sektoru. A jak trvání i intenzita nákupu těchto nástrojů došlo k překalibrování a to nákupy byly doplněny dalšími škrty v základních sazbách a také takzvaným výhledovým řízením. Spolu s podmínkami, které podmiňovaly změny v politickém postoji, i to přispělo k úspěšnému snížení nejistoty okolo očekávané očekávaných krátkodobých úvěrových sazeb. A tím jsme byli schopni také se přizpůsobit finančním podmínkám. Na základě těchto politických kroků se ekonomika zotavila. A dnes vidíme, že 22 čtvrtletí po sobě dochází k ekonomickému růstu. 9,6 milionů lidí vybředlo z nezaměstnanosti oproti roku 2013 v současnosti, což byl nejhlubší bod krize. Za pět let tedy. Nezam, míra nezaměstnanosti poklesla na 7,9 nejnižší úroveň od roku 2008. A míra zaměstnanosti osob ve věku 15 až 74 narostla z 54 v roce 2000 1999 na 59% v druhém čtvrtletí 2018. Nejvyšší míra, která byla kdy v eurozóně zaznamenána. Hlavním motorem oživení byla domácí ekonomika, vedená posílením domácí poptávky a zlepšením situace na trhu práce. A tato síla ekonomiky byla základem důvěry, že inflace bude konvergovat k našim inflačním cílům a to udržitelným způsobem. A takto v roce 2017 jsme postupně snížili tempo nákupu aktiv. A rozhodli jsme se ukončit nákup aktiv v prosinci loňského roku s důvěrou, že stála konvergence povede a bude pokračovat. A nedávný ekonomický vývoj byl slabší, než jsme čekali. A nejistoty, zejména související s globálními faktory, zůstávají v popředí. Není tedy prostor pro sebeuspokojení. Významný podíl stimulu měnové politiky je stále třeba, abychom podpořili nárůst nárůst cen a abychom cel, čelili deflačním krokům. A základní orientace, pokud je o úrokové sazby, byla posílena reinvesticí významným podílem aktiv, které jsme nabili. A to stále poskytuje nezbytnou míru měnového přizpůsobení, aby došlo k udržitelné konvergenci našich inflačních cílů. Co jsme se tedy dozvěděli z našich zkušeností? Měnový rámec ECB se opírá o tři prvky. Jasný mandát pro dosažení cenové stability, nezávislost oproti nástrojům, které můžeme používat pro dosažení mandátu a silný rámec pro naši odpovědnost. Význam každého z těchto prvků byl posílen krizí. Za prvé, byli jsme svědky, že jasně definovaný mandát je klíčový pro naši důvěryhodnost před veřejností, protože zaručuje, že ECB bude vždy jednat v zájmu celé eurozóny a nebude vlastně ovlivněna zájmovými skupinami. Viděli jsme, že nezávislost ve volbě nástroje je klíčová pro efektivní měnovou politiku protože umožňuje centrální bance, aby jednala pružně a rychle a reagovala na jednotlivé nárazy, zejména v mimořádných okolnostech. Skutečně dostatečný počet nástrojů, který obsahuje jak standardní, tak nestandardní nástroje, se ukázal jako nezbytný pro podmínky, kdy přenos měnových nástrojů je narušen. Za třetí, viděli jsme význam silného rámce pro odpovědnost, zejména tam, kde centrální banky musí požívat nové nástroje, které nejsou dobře chápány veřejností. Centrální banky jsou mocné a jsou nezávislé, ale nejsou volené. Kombinace, tato kombinace může být eh, vyřešena pouze, pokud jsou odpovědné voleným orgánům. A právě ve světle toho jsme posílil naši snahu o lepší komunikaci a větší odpovědnost v posledních letech. Řídící rada, rada guvernérů vydává zprávy o svých zasedáních. ECB a Evropský parlament zintenzivnili své výměny informací a to vše nám dalo větší možnost vysvětlovat naše rozhodnutí a prokazovat, jak jedná ECB v souladu se svým mandátem což je základní pilíř naší legitimity. Krize nabídla další poučení v minové politice. Rozána představuje neúplný regulační rámec. Nejen pro bankovní sektor, ale také pro další oblasti ekonomické politiky. Vytvoření bankovní unie a evropský stabilizační mechanismus posílili schopnost orgánů EU zasazovat, za, zasahovat rozhodujícím způsobem v budoucích krizích. Reformy a jasný politický závazek vůči euro, který prokazuje, prokazuje evropští politici, byly zásadní pro posílení našeho společného projektu. Ale nezbytné změny trvaly dlouho a bylo na čase, aby a eurozóna se mohla ztratit ve své obnově. Není je na tom lépe, ale je třeba dalšího pokroku. Měl jsem možnost jednat během pravidelného slyšení před hospodářským výborem a váš návrh usnesení ukazuje, že priorita je nyní posílet odolnost eurozóny. To by také posílo mechanismus přenosových nástrojů pro budoucí poklesy odolnost eurozóny by měla umožnit využívat eh, politický mix, který umožní využití strukturálních, měnových a dalších nástrojů. Rád bych skončil tím, eh, že eh, došlo k vývoji v eurozóně v tom, jak ECB vede svou měnovou politiku. Čelíme bezprecedentním hrozbám cenové stabilitě a ECB přizpůsobila své politiky a nástroje, aby i nadále plnila svůj mandát. Budeme tak i nadále postupovat. A pokud bude třeba, v souladu s naším mandátem, tak jak je definován smlouvami o Evropské unii. A při vší nezávislosti, pokud je o volbu nástrojů, tak jak to definuje náš právní rámec. A dnes můžeme říci, že eurozóna vybředla z krize, která byla tak vážná, že ohrozila vlastně samotnou existenci. Překonali jsme to zejména díky odolnosti, nasazení a podnikavosti evropských občanů, ale také jejich důvěře v to, že jejich představitelé věří euru politická reakce a změna struktury ekonomické nové unie mezi tím přispěly překonat eurozóně krizi. A máme nyní v řadě oblastí silnější měnovou unii než v roce 2008. A to se také odráží v popularitě eura mezi evropskými občany. A je na nejvyšší úrovni v současné době od zavedení eura ale je třeba stále více práce, abychom dokončili Evropsk- eh, ekonomickou a měnovou unii a aby byla odolnější vůči budoucím krizím. Aby přinesla všechny užitky, které může a, a je třeba splnit ty závazky na národní i mezinárodní úrovni a ve všech dalších politických oblastech. A v tomto směru chci dosvědčit zásadní úlohu Evropského parlamentu během roku plných výzev a krize. A jsem si jist, že bude mít zásadně význam při pokračování v této práci do dokončení ekonomické a měnové unie. Důvěryhodnost ECB spočívá v její nezávislosti. Odpírá se o odpovědnost, pokud je o mandát, tak jak je zakotven ve smlouvách o Evropské unii. Evropský parlament vede k odpovědnosti ECB a dává legitimitu její nezávislosti. A protože to je mé poslední vystoupení na tomto plénu jako ve funkci prezidenta ECB, chci vám všem poděkovat za to, jak tento proces probíhal během mého mandátu, za cené vyměny názorů s vámi a za možnost vysvětlovat politiky ECB před vámi. Děkuji vám. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji za eh, slova, která jste přednesl zde v Evropském parlamentu. A eh, až do konce funkčního období budeme pokračovat ve spolupráci a určitě budeme tedy, jak se řekl, budeme spolupracovat i do konce vašeho mandátu, nejenom našeho, takže děkuji za spolupráci a nyní má slovo místo předseda Evropské komise, pan Dombrovskis. Prosím, máte slovo. Eh, eh, pane, vážený pane předsedo Tajány, vážený pane předsedo Draghi, vážení kolegové, eh, nejprve chci poděkovat panu Stravodaji, panu Mato, členům výboru EKON za tuto zprávu je mi že eh, mohu nyní jednat s vámi a s Mariem Dragim. A je to ještě více pravda v kontextu 20. výročí eura. Euro se prokázalo být úspěšnou měnou, kterou má širokou podporu veřejnosti. Tři čtvrtiny Evropanů se domnívají, že euro je dobré pro Evropu. Diskuse o evro- činnosti Evropské centrální banky je důležitou manifestací mm, demokratické zodpovědnosti. Dovolte, abych na úvod řekl, že komise sdílí eh, důvěru mm, zpravodaje. Komise um, sdílí tedy um, ehm, nezávislé eh, nezávislost eh, ECB, která je nezbytná pro zachování cenové stability. Nezávislost a odpovědnost jsou vzájemně propojeny. Komise také eh, si cení úsilí ECB o zlepšování transparentnosti a demokratické odpovědnosti vůči občanům a Evropskému parlamentu. Sdílíme názor, že měnová politika sama nemůže dostatečně e, zajistit udržitelný ekonomický růst a ekonomika eurozóny by měla být doprovázena mixem ambiciozních, sociálně vyvážených a e, produktivitu podporujících strukturálních reform a fiskální politiky v souladu s paktem růstu a stability. Také vítá um, výzvu prohloubit e, unii kapitálových trhů. To pomůže zvýšit odolnost vůči šokům a mm, zefektivní s efektivní měnovou politikou v celé unii. Komise sdílí názor, že lepš, lépe propojené kapitálové trhy, které díky unii kapitálových trhů a postupného dokončování bankovní unie podpoří mezinárodní mm, eh, status eura, což eh, také eh, potvrzuje naše výzva o silnější mezinárodní roli eura. Dnešní debata potvrzuje konstruktivní angažovanost Evropského parlamentu a Evropské centrální banky v posledních letech. Děkuji vám. Děkuji, pane místo předsedo, a nejdám slovo paní Delange na minutu a půl. Eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Mato, za tuto kvalitní zprávu. A také děkuji předsedovi ECB. Ehm, je to za jejich tedy pozitivní přístup. Řekl, že banky využívají těchto, ehm, této mm, konjunktury ke zlepšování svých rozvah. Stále tady jsou špatné úvěry, ale je tady eh, jejich pokles. Eh, Eh, společně s kolegou Gatierem a radou se nám poprvé podařilo přijít s pravidly, které všechny banky v Evropské unii budou muset akceptovat. A eh, co se týče eh, mm, nesplácených úvěrů, což se, bude platit i pro existující a minulé špatné úvěry NPL. Vývoj v oblasti eh, jednotlivých bank, eh, Carigi a DDS, samozřejmě to eh, hraje roli v této krizi. Nejenom tedy pumpování mm, kapitálu do těchto bank, kdy je intervence autorizována v některých případech a v některých zemích se to využívá více než v jiných. To v podstatě znamená, že daňový poplatník to nakonec zaplatí, což není to, co jsme čeho jsme chtěli dosáhnout. Proto je tady blok v radě, proto členské státy váhají um, vytvářet exkluzivní DNS pro Evropu. Proč? Jak to tady budeme používat, tyto prostředky, pokud tomu členské státy nebudou přistupovat jednotně. My to, to musíme vyřešit, protože je lepší najít řešení než patovou situaci. Odpovědnost musí být na národních DGS a pak musí eh, vstoupit do hry solidarita na evropské úrovni. Díky eh, předsedovi ECB, který vždy podporoval EDIS, preferujete eh, pomalejší start, jak je uvedeno ve zprávě FECONA, nebo chcete počkat na další parlament, který by toto vyřešil? Paní Morgana, dvě minuty. Pan Morgano. Děkuji, děkuji, pane předseda. Chci poděkovat panu předsedovi Dragimu, děkuji panu zpravodaji Matovi za vynikající práci i celému výboru Ekon. Nechci hovořit o detailech zprávy, ale zdůraznit význam eh, diskuze a přijetí této zprávy v době, kdy Evropský parlament slaví 20 let eura. Eh, takže to eh, je velice zásadní integrace, nejenom měnová, bezprecedentní integrace euro je úspěchem v evropské historii, ale také i ještě je nekompletní mm, je třeba tedy eh, vytvořit skutečnou měnovou bankovní unii se systémem garancí záruk za vklady a to je taková ta sociální Eh, osa mm, eura a potom ještě třeba pracovat na té fiskální ose eura. To není tak viditelné. A zde eh, já, pokud dovolíte, tak eh, mm, často se podhodnocuje význam solidarity. Ta jde ruku v ruce s těmi škrty, s tou disciplínou v rozpočtech a velice často mm, právě jsme Eh, spíše našimi kroky eh, vytvářeli eh, rozdíly v Evropě a spíše jsme diskutovali třeba o technických záležitostech než o sociálních právech. Takže v duchu, ve kterém jsme v Ekonu vedli diskuzi o zprávě, o výroční zprávě mm, banky, tak právě tam jsme se zaměřili především na tu zásadní roli, kterou hraje mm, instituce, které předsedá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 se zde obracím na kolegy z parlamentu, na evropské lídry také. I za, hm, eh, chci se obrátit na výsledky hm, posledního summitu, který byl trochu zklamáním. Zde ale eh, centrální banky, banka tedy dbá tedy na eurozónu, ale pořád ještě naši občané zažívají krizi, protože Evropa není schopná reagovat na jejich potřeby ochrany. Jak to udělat? Především je třeba, aby naše slova byla doprovázena činy a abychom to nenechávali pouze na různých národních politikách. Děkuji, voorzitter. Dag, meneer Draghi. Tien jaar... Děkuji, pane předsedo. Pane Draghi, eh, před deseti lety začala finanční krize. Eh, bylo to z důvodu přílišných dluhů a přílišného množství peněz. Jaká byla odpověď tedy ECB více úvěrů, ještě levnější peníze, což vedlo k, vel, k závažným důsledkům. E, penze, e, důchody, pojišťovny e, jsou mm, tím ovlivněny. Reality jsou drahé, běžný člověk si už nemůže koupit dům. Narůstá zadluženost firm i z domácností a ty dluhy se odkládají Eh, strukturální reformy se odkládají, úrokové sazby jsou tak nízké, že úspory nám mizí. Nic z toho nezískáváme a eh, občané mého věku, kteří nijak mm, nemůžou za tuto krizi, nakonec zaplatí za špatnou práci, kterou odvedly banky. Jsme na konci mandátu. Eh, vy jste deset let jako hasič bojoval proti ohni této krize, ale možná, že historie ukáže, že jste vlastně takový pyromaniak. Pane prezidente ECB, vážení zpravodaji, milí kolegové, ve chvíli, kdy náš mandát končí, Vyjádříme se ke zprávě Evropské centrální banky. Je to šťastná koincidence. My jsme slavili 20. výročí eura a je to chvíle emocí, protože vlastně naposledy vystupujete před Evropským parlamentem. Sdělení v této zprávě jsou četná a mohu snad říci, že Evropská centrální banka více než řádně splnila svůj úkol, zejména během druhé dekády. Samozřejmě ECB nemůže dělat všechno a členské státy jsou sami povolány k obezřetnosti, pokud jde o veřejné výdaje a pokud jde o správnou orientaci své politiky pro občany a konkurenceschopnost ekonomiky. Evropská centrální banka bude i nadále pozorná vůči řadě problémů, úroveň cen, cen nemovitostí, poskytnuté úvěry bank inteligentním způsobem s upřednostněním investic do budoucnosti. Uznaný úspěch eura je vlastně zázrakem, protože před 20 lety jsme, a je to jedinečné na světě, vytvořili jsme měnu bez státu. Proto je velmi naléhavé poskytnout eurozóně co nejrychleji ekonomickou, rozpočtovou, sociální zprávu, která je nezbytná pro to, abychom vy, vyplnili mezeru, která je tu od počátku. Je spochybněn multilateralismus, hrozí obchodní válka ve světě. Je dobré, abychom měli ambice učinit z eura zbraň tak, jak to dělají Spojené státy. To znamená, že za určitých okolností mohou trestat banky a podniky z třetích zemí. V době krize euro a Evropská centrální banka významně přispívají k odolnosti Evropské unie. Euro a ECB jsou symboly naší důvěry v Evropu. Ale pozor, Evropská centrální banka nesmí být nástrojem, který napravuje nedostatky ekonomické politiky. Pan Urtas na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Evropská centrální banka svými nekonvenčními prostředky eh, způsobem neracionálním uchovávala ekonomický život v eurozóně, takže to, eh, jak ví velice pan předseda, nám především Eh, eh, leží na eh, srdci tedy ty, ta otázka jako karbonové daně, které by měly přispívat boji proti změnám klimatu a podobně. Takže otázka je, zda budeme vůbec schopni provést reformy, které eurozona potřebuje, abychom se vyhnuli budoucím krizím. To nám leží na srdci abychom ne, spíše nevytvořili rizika, abychom je, ta rizika ještě nezvýšili, když je budeme eh, takto tedy spojovat eh, na evropské úrovni. Je třeba, abychom šli cestou různých mechanismů boje proti cyklickým jevům v ekonomice, a mm, protože jinak eh, budou velké slabiny v euru do budoucna a mm, euro by potom eh, nemus, eh, ne, nemuselo tedy eh, zažívat stejné doby jako před 20 lety. ECB nikdy nechránilo um, věřitele s tím, že to je úkol členských států, ale členské státy, včetně Irska, nebyly schopni chránit dlužníky před zabavováním domů a Eh, násilných hm, hm, masových ehm, hm, vyvlastňování. Eh, je tady legislativa týkajících se špatných úvěrů a přitom by měla existovat ochrana ehm, dlužníků. Vidíme ale, že jediná snaha tady je vrátit eh, obrovské zisky evropským bankám. Návrh komise sekundárního trhu NPL by měl katastrofální důsledky na držitele hypoték. Pokud ECB nebude chránit běžné občany před dluhovými supy, pokud to neudělá komisá rada, tak občané se budou ptát, kdo to udělá. Návrh komise musí být zamítnut a Evropský parlament a e, společně s občanskou společností musí tento program zablokovat. Pane předsedo, pane předsedo Centrální banky. Vaše bilance nevypadá dobře. Již tehdy jste postupoval chybně. Za svém, ze sedm let v úřadu jste ani jednou nezvýšil úroky. Německo, největší motor eurozóny, je před recesí. E, to strhne sebou eurozónu. Nebudete na to moci reagovat snížením úvěru. Koupili jste Eh, vklady v milionech, eh, miliony a tím rozšířili eh, bilanci. Miliardy, pardon. A tím jste ochudil chudé a přispěl bohatým. Ty, ta čísla jsou úplně mimo kontrolu. Německo má pohledávky v miliardách euro. Je to jenom hra o čas, abyste toto všeho přenechal svému nástupci. Já doufám, že historie, eh, po, historici v budoucnosti pochopí, že vy jste zodpovědný za katastrofu. Řečník byl přerušen. Pan Cany, Děkuji. Pane předsedo, pane Draghi, vy dnes jste slavil 20 let z rodu evropské měny. Eh, ano, to je hezký okamžik, abychom eh, si řekli, jaká je bilance, pokud jde o vývoj ekonomiky a eh, životních podmínek obyvatel eurozóny, protože to slavit, no vzhledem k těm údajům, tak já tady nevidím, že všechny ty sliby, které jste učinili evropským občanům, byly splněny těchto 20 let. Znamená, že euro spíše vytvářelo rozdíly mezi zeměmi a mm, znamenalo to malý růst. Dnes eurozóna je kontinentem, tedy, který roste nejméně ve srovnání s konkurenty a nezaměstnanost zůstává vysoká dnes dvojnásobek než v USA a i váš mandát, tedy předsedy Evropské centrální banky, v podstatě nesplnil cíle, statutární cíle, které banka má, to znamená inflace, ta roste a to především dlouho, už dlouhodobě je mimo, mož, mimo mm, tu utržitelnost 2% a e, navíc banka tedy mm, jak si schromažďuje peníze, které se nedostaly do reálné ekonomiky. E, ekonomiky. A, e, takže já si myslím, že když se podíváme na celý tento rámec, tak není co slavit, spíše je to okamžik, jak se zamyslet, a říci si, proč euro a váš mandát selhávali. Děkuji. Domno Zarianopoulos, un minut. Pan Zarianopoulos, minutu. Takže my hovoříme o ekonomice v eurozóně a o nezaměstnanosti, která klesá, no všechno tak v reálu není, protože růst eh, se neoživil tak, jak jsme si mysleli, ale navíc máme zde Brexit a, a takže to je kapitalismus a eh, jsme tedy ohrožováni vyššími daněmi, reformami a mm, nakonec eh, za to, co chtějí kapitalisté, zaplatíme všichni a Třeba v Řecku, jak jsme viděli, tam máme 15 tisíc bankovních úředníků, kteří se bojí o práci, no, že by oni mohli v příštích letech přijít, což je takové dost falešné dilema, buď pokrok nebo konzervatismus, no vlastně to, to je jenom proto, abychom schovali, skrývali ten Eh, fakt, že extrémní pravice jde ruku v ruce s Cyprasem a jim podobnými. Eh, Pane předsedo Draghi, dovolte, abych vám pogratuloval k 20. výročí eura a také mm, Evropská centrální banka před několika měsíci mm, na rozdíl to, co řekli někteří řečníci, já jsem přesvědčen, že vy můžete být pišný na svůj leadership. Velice efektivně jste eh, bránil proti krizi, Eh, eurozóny v roce 2012 díky vašemu rozhodnému postoji euro přežilo a nyní zkvétá. Mnoho eh, této kritiky, kterou jsme vyslechli před několika eh, minutami, ukazuje, že ukazuje vlastně na určitou ignoranci některých kolegů, kteří bohužel nechápou, jak funguje měnová politika. Ale to bylo v minulosti. Teď k budoucnosti. My a ECB čelí třem důležitým výzvám. Musíme si e, připomenout, že ekonomika zpomaluje a příští recese pravděpodobně nastane. Je ECB připravena čelit této výzvě? Eh, důležité je, že musíte najít manévrovací prostor pro měnovou politiku, protože eh, nulové úrokové eh, míry znamená, že není velká flexibilita v měnové politice na pomoc ekonomice. Pak nesplácené úvěry v bankách, to se musí rychle řešit. Děkuji, nyní má slovo paní Breso. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji a předsedovi Dragimu za práci. 20 let eh, slavíme od zavedení eura a je třeba si připomenout významnou roli, kterou centrální banka sehrála v posledních letech. Eh, kromě hm, slovů některých kolegů, tak já jsem přesvědčena, že důvěra občanů ve společnou měnu, to je významný signál, Eh, je to důležité pro zachování měnové stability v Unii, pro rozvoj eh, bankovní unie. Ale také by bylo důležité, aby centrální banka aby také i vzala do úvahy eh, dopady, sociální dopady své politiky, tak jak to chce dohoda z Paříže. A například eh, případy kauzy mm, bank eh, v Evropě ta nám ukazují, že mm, eh, centrální banka může hrát dobrou roli při ochraně mm, střadatelů a malých investorů. Zde je třeba tedy jít touto cestou, že je třeba tedy mít bankovní unii, ale i systém záruk za depozita, tak aby to bylo bezpečné pro všechny. Parlament zde eh, eh, přeje vám co nejvíce úspěchu při plnění tohoto úkolu do budoucna. Děkuji, pan Luke Minut. Eh, Pane předsedo, dámy a pánové, parlament svalí, slaví 20 let eura, ale co vlastně slavíme. Pokud chceme být upřímní, musíme říci, že euro nám přinesl jeden problém za druhým. Podívejme se třeba na eh, dluhovou krizi státu. Stále ještě jsme, nikdy jsme neměli, neměli bychom tak krizi, kdybychom neměli euro, kdyby státy eh, měly svoji národní měnu, mohly by to vyřešit. Eh, nikdy bychom neměli bankovní krizi v této míře, kdybychom neměli euro. A ta vznikla jenom proto, že máte obrovské dluhy, státní dluhy a neměli bychom bankovní eh, krizi, kdybychom neměli eh, krizi vládních dluhů, neměli bychom masovou nezaměstnanost v Jižní Evropě, obrovskou nezaměstnanost mladých. Všechny tyto problémy nám přineslo euro. Dámy a pánové, nemáme co slavit. Musíme tvrdě pracovat, abychom tyto problémy, které euro vyvolalo, nějak vyřešili. Euro vůbec nesplnilo očekávání, euro je e, chybný experiment. Děkuji, pan Periči, tři minuty. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Draghi, já budu hovořit italsky, tedy ob, jako občan zakladatelské země EU, který je třetí zemí, která přispívá. Je to 25 let, kdy Itálie mm, zaznamenala velký krok vpřed, to znamená, my jsme tehdy tedy podlehli eh, tomu, co vymysleli francouzští a asi němečtí, hlavně němečtí bankéři. Eh, a vlastně v 80. letech, ale především eh, jsme zažili vysoké úrokové sazby, to je pravda. A to znamenalo velký, dvě, to znamenalo obrovské mm, částky, miliardy eh, našeho státního dluhu, za který jsme pořád spláceli vysoké úroky, miliardy na úrokách, což je skandální a v podstatě eh, to, kupu, to naše dluhy skupovávaly francouzské, německé eh, banky a to i za peníze, které jim za nízké sazby půjčovala Evropská centrální banka. Takže vlastně vy jste umožnili těmto bankám, aby spekulovali na tom spredu A takže bohužel mm, v podstatě oni Eh, v podstatě do toho nevrošili vůbec žádné peníze, to šlo, to šlo všechno online přes komputery a mm, nedostalo se to do reálné politiky, eh, do reálné, pardon, do reálné ekonomiky, kde by někdo musel tedy na tom tvrdě pracovat, aby to získal. A zda, vlastně takto se k nám dostal váš kapitál a mm, zde jste začali skupovat státní eh, tituly a kdo za to zaplatil za všechno? Reálná ekonomika, reálná ekonomika, to znamená malé střední podniky, ty podniky, které nemají ty úvěrové možnosti a proto roste i nezaměstnanost. Nezaměstnanost eh, se dostala na různé úrovně, eh, především v těch zemích, kde roste, rostl veřejný dluh, tedy Řecko, Španělsko a bohužel i v Itálii. A máme zde článek 27 smlouvy o fungování EU, kde se stanoví, že eh, že vy byste měli dohlížet nad cenami, ano, to bylo splněno víceméně, ale také banka by měla přispívat k realizaci cílu Unie, to znamená bojovat proti nezaměstnanosti a prosazovat ekonomický růst, který bude vyvážený. Moje otázka na vás. Banka skutečně hodlá bojovat proti finančním spekulantům? Skutečně hodlá eh, eh, diferencovaně eh, přistupovat k těm spreadům jednotlivých států a skutečně hodlá i mm, zrušit ten mechanismus spreadu, který ničí ekonomiky jako v Itálii například i oslabuje nebo ničí i vlastně samotnou Evropskou unii? minut. Pan na jednu minutu. Pane předsedající pane Draghi, pane Draghi, dámy a pánové, vážní kolegové, 20 ehm, let eura ehm, je skutečností ale, že nerovnost v eurozóně jsou stále obrovské. Vyjadřuje se to ehm, Mm, v rekordních mm, počtech, mm, v rozdílech v ekonomickém rozvoji, průmyslovém rozvoji ve Francii, Itálii například, tak se to projevuje v tom, že Německo stále eh, zaostává, co se týče v vývoji mest. Eurozóna patří k oblastem světa, kde je eh, jeden z nejnižších růstů v posledních letech. Dokonce i v částech Afriky eh, byl vývoj lepší v posledních letech než eh, v, euro, v eurozóně. Venezuela je možná příkladem, který se vyvíjí ještě eh, hůře. To ostatně platí pro všechny socialistické země s plánovanou ekonomikou. Nahromadily se státní dluhy a vy, pane Draghi, jste za to spolu zodpovědný. Pane Sidadonos na jednu minutu. Pane Draghi, či za vámi jsou skuteční viníci, kteří vám dávají příkazy. A ti vůdci, kteří byli svedeni dočasnými levnými penězi a zaprodali na generace své země. Vy kontrolujete přísun peněz, ale neodpovídáte za poptávku. Vy se nesnažíte o zdravý trh práce. Pouze pracujete pro Německo a jeho satelity. A dokázali ušetřit 368 miliard euro díky tomu, že existují nízké úrokové sazby. Každé z vašich rozhodnutí ukazuje, že máte na starosti tuto banku. Kandelár. Milí kolegové, dobrý den. Dnes slavíme 20. výročí eura, ale před krátkou dobou jsme byli v obtížné situaci a Evropská centrální banka přes kritické hlasy umožnila zachránit euro. Proč to musí činit eh, centrální banka? Obvykle eh, se hovoří o ekonomické a politické integraci, ale u eura se postupovalo opačně. Hodili jsme euro do bazénu a věřili jsme, že se naučí plavat, ale nestalo se. Naše měna je nadále zranitelná. Existují velké rozdíly mezi členskými státy a dokud nebudou existovat dostatečné mechanismy solidarity, bude to složité. Proč musela ECB zachraňovat euro? Nebyl dostatek politického odvahy dokončit měnovou unii a ekonomické výhledy jsou temné. Čelíme alternativě. Buď dokončíme Evropskou unii, aby mohla čelit budoucí krizi, anebo brzy špinavou práci bude dělat ECB. Pro mě je volba jasná. Někteří dnes ECB nešetřili, ale já je chci vyzvat, aby vytvořili měnu s mechanismem solidarity, aby existovala skutečná unie kapitálových a bankovních trhů. euroopan keskuspankin vuosikertomusta koskevassa mietinnössä todetaan um, eh, výroční zpráva ECB ukazuje, jak evropská ekonomika eh, rostla nejvíce za posledních deset let